Bene. Buongiorno a tutti e a tutti, grazie ai nostri... Zdravím všechny, přeji vám všem krásné odpoledne, všechny vás vítám, my jsme tady, myslím, všichni. Angličtina je v kabině číslo dvě. Měli bychom tady začít. Naše dnešní téma je velice důležité a musíme vyřídit nejdříve několik formalit, dříve než můžeme zahájit naši výměnu názorů. Myslím, že nebudete mít žádné námitky k zápisu a mám také několik sdělení. Na plenárním zasedání v dubnu 2017, tedy minulý týden, jsme přijali tři naléhavá usnesení. Jedno se týkalo Ruska, druhé se týkalo Běloruska a pak Bangladeše. A právě v případě Bangladeše se jednalo o sňatky s dětmi. Další sdělení 26. března proběhl proběhly jak z druhé výročí, abych tak řekla, vojenského útoku v Jemenu. Bylo zabito, byly zabity desetitisíce osob a tři miliony osob byly donuceny opustit své domovy. Jemen se nyní potýká se nejhorší humanitární krizí jakou je vůbec možné si představit a v Jemenu, Jemen je ohrožen hladomorem. Rada pro zahraniční záležitosti přijala závěry, které se týkaly situace v Jemenu a podvýbor náš podvýbor, který se měl zabývat situací v Jemenu a Vysoká představitelka a místo předsedkyně komise měla vyvíjet silnější mezinárodní tlak tak, aby bylo nalezeno řešení tohoto konfliktu. A třetí řešení, zítra budeme mít výměnu názorů se Stavrosem Lambridisem. On je zvláštním zmocněncem pro lidská práva v Evropské unii a budeme s ním hovořit o Etiopii neboť eh, on podnikl cestu do této země. Nyní tedy začneme s naším slyšením, která se, které se týká sňatků s dětmi. Snatek s dítětem je závažné porušení práva dítěte, ale bohužel toto je praxe, ke které v realitě dochází a je mnohem více rozšířena, než jak si vůbec dokážeme představit. Každá třetí dívka v rozvojových zemích je obětí tohoto fenoménu. Také ve střední Asii a dalších regionech dochází k nuceným sňatkům dětí. A tato praxe momentálně se možná poněkud snižuje, ale navzory tomu do roku 2050 budou 3 miliony dívek mladších 18 let donuceny k sňatku. Jistě si vzpomenete, že během plenárního zasedání jsme přijali naléhavé usnesení, které se týkalo Bangladeše a které hovoří o této komplexní problematice spojené s fenoménem sňatku s dětmi. prostě třeba si uvědomit, že Bangladeš se zavá, tato země se zavázala, že odstoupí od této praktiky, ale z důvodu klimatických eh, změn a také finančních problémů této země je tomu i nadále tak, že pro mnoha pro mnoho rodin je snětek dítěte jedinou možností, jak si vypomoci ve své tíživé situaci. Dále připomínám, že jsme přijali usnesení, respektive zveřejnili petici, kterou naleznete na webové stránce www.action.org. A nyní bych poprosil pana Blinkevičuta, abyste... Děkuji, pane předsedo. Náš výbor vítá možnost uspořádat toto společné slyšení, protože ten problém v sňatku s dětmi e, je hodně rozšíření a týká se zejména z dívek. Je to hrubé porušení práva dětí Eh, práva dívek, eh, připravuje to o vyhlídky na život do budoucna. Jedna z pravomocí výboru pro eh, práva žen je prosazovat práva dívek a žen po celém světě. Pracujeme na společné zprávě založené na společném dokumentu pracovníků Komise a ESV Ček rovnosti pohlaví a posilování práv žen a to transformaci v jejich životu a týká se to také vnějších vztahů na leta 2016 a 2017. Na základě tohoto dokumentu by ta práva měla být promítnuta do všech vnějších vztahů. Samozřejmě toto je jedna z priorit pro práci EU. Jak říká expertní studie, výkon, tady. Eh, Samozřejmě eh, výskyt eh, snědku s dětmi se může eh, zásadně omezit tím vzděláním žen. My jsme o tom problému jednali také na 61. zasedání výboru pro ženy v New Yorku. Nicméně problém snědku s dětmi se netýká jenom dívek mimo EU. Je to problém, na který narážíme také uvnitř EU. Náš výbor eh, eh, zásadně eh, pracoval na istambulské úmluvě. Ta se týká nucených sňatků, co by násilí na ženách a podporuje zde uplatnění opatření stanovených v úmluvě směrem k mužům také, protože i oni mohou být obětmi eh, těchto nucených sňatků. Eh, Žádá kriminalizaci eh, úmyslného nucení dítěte ke vstupu do manželství nebo zavlečení dítěte do jiné země, aby bylo donuceno k uzavření sňatku. Já si myslím, eh, že naším eh, cílem, cílem nás všech je eh, zvyšovat informovanost o sněcích dětí a, s dětmi a, a o tom, jak bychom mohli posílit své snahy o řešení problému. A teď, pane předsedo, je to zase na vás. Grazie. Cominciamo a... Děkuji. Já nyní dám slovo našim hostům. Máme tady fantastické složení panelu a rád bych vám představil hosty po sobě a pak jim dám slovo. Nejdříve tady vítám pana předsedu Komise práv dítěte. Jsem velice rád a děkuji mu za to, že přijal naše pozvání, ale vím, že bude muset rychle odejít od z Evropského města. Děkuji také profesorovi Benjanovi Davidu Mazmuru za výbor, za příspěvek jeho komise eh, k, k oblasti ochrany dítě, dětí a mladistvých, eh, rovněž situace rodičů. Toto vše jsou aktivity, které již byly eh, sděleny prezidentovi eh, výboru pro lidská práva v Evropské unii. Pan Mezmur, profesor Mezmun je specialista v oblasti práv dětí a nezletilých a velice rádi si vyslechneme roli jeho komise, jakou roli tedy oni sehrávají v boji proti tomuto škodlivému fenoménu. Dále bych rád poznamenal, že nyní dám eh, panu profesore 10 minut a tím tomu předávám slovo, prosím. Thank you very much. Um, thank you for the, uh... Děkuji vám za pozvání. Je to po třetí, kdy to vystupuji. Naposledy jsem tady byl v listopadu, to jsem byl na výboru LIBE, kde jsem řešil souvislosti mezi migrací a postavením dětí. Poté jsem se účastnil dialogu o lidských právech v lednu. Znamená to, že jsem tady byl prakticky už třikrát za poslední půl roku, což znamená, že se tady hodně zabýváte otázkou práv dětí. Já chtěl poděkovat oběma předsedům za zorganizování Eh, tohoto slyšení a za to, že kladu takový důraz eh, v programu svých výborů na práva dětí. Mám 10 eh, minut, tak bych se chtěl v krátkosti zmínit o otázce sňatků s dětmi. Jak víte, v té příslušné umluvě OSN je více než 190 signatářů. A my jako výbor, který se tuto otázku zabývá. Máme tedy řadu různých eh, setkání, ale vydali jsme také obecné připomínky týkající se eh, potírání například násilí na ženách, o různých škodlivých praktikách. A jedna z těch otázek, kterou eh, řešíme, jsou právě sňatky s dětmi. Prakticky ve veškeré naší práci se opíráme o umluvu o právech dítěte, jde o to, co z toho můžeme prakticky vyvodit. E, je to, jsou to povinnosti státu, potřeba chránit e, děti před násilím, dále musíme jim zajistit práva, například na vzdělávání a tak dále. A jeden z těch důvodů, proč je snětek s dětmi tak zásadní otázkou, je to, že je to Eh, téma, která se dotýká prakticky všeho. Eh, všech těchto aspektů, tedy od ochrany až po plnění závazků, jde o to násilí, vzdělávání eh, a tak dále. Náš výbor zaznamenal řadu aspektů, ale já bych chtěl hlavně upozornit na otázku výhrad vůči této umluvě, ale vůči také dalším mezinárodním nástrojům. Jsou to výhrady, které jsou velmi eh, široké, které jsou diskriminační. Jak může nějaký stát mít výhradu, kde vlastně tím, eh, jinými slovy, říká, že chce diskriminovat. A přitom eh, to dělá jako signatář umluvy, která má potírat diskriminaci. Jak je tedy možné, že státy mohou mít výhrady, které znásobují diskriminaci? je v podstatě ještě horší, než když se nějaký stát odmítne připojit k té mluvě. Další z těch principů, například právo na všestranný rozvoj, má také dopad na otázku snědku s dětmi. I to může hrát velkou roli. E, jde hlavně o otázku souhlasu, o e, účast dítěte o zohlednění toho, co se děje po tom snědku s dítětem. A účast dítěte by tady měla být klíčová. V konečném důsledku ale to hlavní kritérium, které určuje, jestli eh, stát splňuje eh, podmínky úmluvy, je zohledňování nejlepšího zájmu dítěte. To je procesní pravidlo, ale je to také eh, substantivní nebo eh, matatelné právo. Jde také o to, jak si různé strany definují dítěte. To dítě není čistě jenom někdo, kdo, je, kdo má méně než 18 let. Nedávno v Malavi bylo dítě definováno jako osoba, která má méně než 16 let a my jsme Eh, obtížně se snažili dosáhnout pokroku v této otázce, protože ta legislativa definovala dítě jako jinak než je obvykle. Dále se existují státy, které se snažili o harmonizaci s legislativy s umluvou OSN. Jde o to, že kolikrát společnost není připravena na to, aby tyto otázky řešila prostřednictvím legislativy protože ale legislativa je součástí celého toho procesu a pomáhá společnosti se na to připravit. Jde jenom o povinnost nebo zakazovat eh, tento jev, ale také povinnost eh, z toho dělat trestný eh, čin. Jsou tady tedy dvě povinnosti, jednak to zakázat a jednak to vyvozovat trestně právní důsledky. Tak kriminalizace ale neznamená nutně, že každý člen té rodiny nebo rodič, který eh, poruší zákon, musí být trestně stíhan. Podobně je to například u tělesných trestů, no. protože je to zakázáno. Nemusí každý rodič, který se to dopistí, být trestně stíhan. Určitě je možné to řešit jiným způsobem. A dále jsou tady otázky týkající se eh, věku eh, souhlasu s eh, sexem. Eh, věku sexuální vyzrálosti. A mm, víme, že také není možné všechny eh, tyto, tato porušení kriminalizovat. A další otázkou je také stanovení věku pro snětek. Některé eh, státy hovoří o souhlasu rodičů, eh, eh, například nebo zmiňují také tu situaci, kdy je dítě těhotné. Ale my jsme se snažili tady velmi restriktivně formulovat výjimky, ale z těch výjimek se nemohou stát pravidla. Může, může to být věci, které se připouštějí ve velmi výjimečných okolnostech. Někde se vyskytují velmi široce definované výjimky. Ale já bych se chtěl dostat k státu nebo regionům, které mají eh, ten vyšší standard. Když se podíváte například na africkou chartu eh, práv dětí, článek 22, který ratifikoval 47 eh, afrických států a v tom článku se hovoří, že ten věk dítěte může dát souhlas se snědkem, musí být 18 let. Takže to jsou státy, které eh, nemají mm, nárok na tu výjimku, eh, o které se teď hovoří na úrovni OSN. A čím vyšší standard máte v nějakém regionálním mezinárodním nástroji, anebo i v domácí legislativě, tak ten postoj umluvy je, že byste se měli držet toho hierarchicky výše postaveného eh, zákona nebo nástroje. Potom jde také o situace, kdy Eh, to dítě bylo znásilněno, v tom případě nemůže dojít ke stíhání. Dále eh, jde o terminologii, jestli je to předčasný sňatek nebo nucený sňatek, což také může mít určitý vliv na trestní stíhání, ale také to může mít eh, vliv na, statistické, na statistický sběr údajů. A určitě, určitě ostatní kolegové o tom také budou hovořit. Potom jde o diskriminaci, ke které dochází, eh, kdy už ty děti eh, jsou eh, v manželství, pokud jsou vyhozeny ze školy například, nebo pokud jsou znásilněny, nebo co se děje v tom sňatku poté, nebo co se děje s dětmi, které se narodí z toho svazku. A i, i proto je potřeba mít příslušné procesy. A my se v tom snažíme státům pomáhat. Už mi pánu několik minut, takže bych se chtěl omezit na dvě další věci. Chceme, aby se státy ptali, jak eh, například platba výjena zvyšuje zranitelnost dítěte. My neříkáme nic o tom, jestli věno samo o sobě je dobré nebo špatné, ale hovoříme spíše o té vazbě, kdy eh, dítě je Eh, nuceno do sňatku právě z titulu toho zaplacení toho věna. A potom chci hovořit o poskytování služeb eh, dětem. My často se eh, setkáváme s problémem horizontální koordinace mezi školstvím, zdravotnictvím, justicí a médií a jak je potřeba Eh, ve všech těchto oblastech řešit postavení eh, eh, žen a dívek. Posilování jejich postavení je samozřejmě klíčové, potom je také důležité zaměřit na roli mužů ve společnosti a jakou roli může hrát vzdělávání. Nejde jenom o povinné základní a střední školství nebo vzdělávání, ale například se to promítá i do oblasti zmrzačování genitálních eh, orgánů, kde například dívky odmítají na prázdniny jet domů, protože eh, v tom období dochází k mrzačení genitálních orgánů. Oni vlastně hlasují nohami tím, že se odmítají vrátit do svých eh, původních domovů. A na závěr bych se ještě chtěl zmínit o sběru dat mnoha, mnoho států, a ne pouze rozvojových států, ale i rozvinutých států, které jsou členy našeho výboru, nemají agregovaná nebo zanalizovaná data eh, je o, Samozřejmě jde o sběr těch dat, ale potom i o jejich analýzu a o to, jak se ta stata, eh, data promítnou do formulace politiky. Některé státy v tom úspěšné byly, ale eh, ta data pokrývaly pouze městské oblasti. Pouze pokud máme souhrná data, tak je možné s tím dále pracovat. A proto je také důležité mít data týkající například sexuálních nebo etnických nebo náboženských menšin. V některých oblastech nebylo možné zaznamenat určité trendy, protože státy nemají alespoň eh, dva po sobě jdoucí průzkumy domácnosti, aby mohly eh, znázornit určitou křivku tohoto jevu. Tím bych chtěl eh, skončit a rád samozřejmě odpovím na jakékoliv otázky, které budete mít. Děkujeme vám. Děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji vám za váš příspěvek. Nyní si vyslechneme pana Fredrika Malmberga, který je ombudsmanem pro děti od roku 2008. Je to první ombudsman pro děti ve Švédsku. A on si může vyžádat celou řadu informací veřejným eh, orgán, od veřejných orgánů, obecních orgánů a tak dále. A snaží se tedy získávat informace o tom, zda je respektována umluva o právech dětí. A pak má také možnost eh, si předvolat zástupce místních regionálních orgánů a dalších orgánů veřejné zprávy a vést s nimi dialog. Rádi bychom si tedy vyměnili nyní názory s panem Malmbergem a dám mu 10 minut na jeho příspěvek, prosím. Dobrý den. Děkuji vám za to, že jste mě pozvali na toto slyšení. Je to velmi zajímavá oblast, kde Švédsko a další evropské státy mohou dělat hodně na ochranu práv dětí. Je to problém, o kterém se zatím dostatečně nehovořilo v EU, ale e, čím dál tím více v poslední době e, k tomu dochází a já bych chtěl říct něco o našich zkušenostech a naší práci, e, kterou tomu věnujeme. dívka Nazren například řekla v naší kanceláře, jak, jak velký strach měla, když šla na migrační úřad. Říkala, že skoro nemohla dýchat, protože eh, se jí staly strašné věci. V podstatě si nedokázala v tom okamžiku vzpomenout ani na své jméno. Říkala nám, že se bála, že eh, po té zkusce na imigračním úřadu půjde do vězení. A několik dní poté e, Úřad ombudsmana předal zprávu vládě o situaci, my se teď zaměříme na situaci eh, nezletilých uprchlíků. My jsme analyzovali eh, situaci od roku 2015, kdy k nich do Švédska přišel velký počet, ať už s rodiči nebo bez rodičů. A cíl těchto rozhovorů eh, s dětmi bylo nabídnout jim určitý prostor pro to, aby mohli ventilovat své zážitky, aby nám nabídli své vlastní pohled. A Nazrin nám řekla, že chtěla, aby ten dozor byl veden ženou, protože se mužů eh, bála. A nám eh, řekla, že žádnou, žádná otázka na její zmročené pohlavní orgány nepadla a že to bylo teprve po eh, zamítnutí její žádosti, měla zdravotní komplikace, kdy se jí někdo na to vůbec zeptal. Během toho procesu žádání o azyl uvedla Eh, že opustila svou zemi, protože věděla, že bude provdána. A migrační úřad eh, podle všeho odpověděl tak, že to není žádný důležitý faktor v tom posuzování. A přitom víme, že v roce 2015 mezinárodní organizace varovaly před tím, že mladé dívky a ženy jsou čím dál tím více obětmi sexuálního násilí, eh, nucených sňatků a společně s tím statutem uprchlíků k tomu dochází právě velmi často a i agentura OSN pro uprchlíky na to opozorňovala, nicméně se to nepromítlo do toho procesu přijímání žadatelů o azyl ve Švédsku. Přibližně 200 eh, nezletilých uvedlo, že jsou eh, v manželství eh, v roce 2015, nicméně po Eh, důkladnějším průzkumu se zjistili, že tento údaj je mnohem, mnohem vyšší než ten, který nám byl sdělen příslušnými orgány. Jenom v Malme bylo identifikováno 75 dívek, které byly provdány, ale většina z těch dívek pořád ještě popívala se svými staršími manžely a pokud se prováděla nějaká šetření, tak byla velmi eh, nedůsledná. Situace se nesledovala, takže nemáme přehled o situaci, nevíme, jestli ty údaje jsou správné. Instrukce příslušných orgánů jsou velmi nejasné a stejně tak i ty mezery ve švédské legislativě eh, eh, jsou takové, že to umožňuje, aby tyto dívky byly odvezeny ze země bez jejich souhlasu. A teď v důsledku naší intervence byl zřízen vyšetřovací výbor, který má za úkol zajistit eh, silnější ochranu eh, provdaným dívkám a zamezit dalším trestné činnosti. To je samozřejmě výborná zpráva, protože eh, v té současné situaci, a myslím, že se to určitě i v jiných evropských zemích, nenabízíme dětem stejné zakázení, ale měříme jim dvojím metrem. Podle švédské legislativy děti, které mají právo pobytu ve Švédsku, nemohou souhlasit se sňatkem nebo nemají právo vstoupit do, sňat, do manželství a existuje literatura, brožurky, letáky, co máte dělat, když jste nucen eh, ke sňatku a pokud to eh, dítě je tím ohroženo, tak eh, se o něj může postarat sociální, sociální zabezpečení. A to je velmi dobře, tak z důvodu, které jsme tady slyšeli od předchozího řečníka, jde o to, že snětek s dětmi je velmi vážné porušení práv dítěte. A Obecně vzato, sňatky s dětmi jsou e, obrovskou hrozbou dalšímu rozvoji e, dívek, velmi často potom padnou do chudoby, jsou obětmi násilí, jsou znásilňovány a také e, těhotenství, které z toho vzniká, je nejčastější příčinou úmrtí pro dívky ve věku od 15 do 18 let. Podle eh, informací výboru OSN pro práva dítěte je snětek považován za něco, co může poškodit zdraví dítěte. A tento výbor, stejně jako výbor, který má zamezit eh, diskriminaci, veškeré diskriminaci žen, upozorňuje na to, že snětek s dítětem je vlastně nuceným snětkem, protože dítě nemůže plně vyjádřit eh, svůj eh, souhlas na základě veškerých informací. Podle návrhu předpisu pro eh, snědky s dětmi ve Švédsku je to důkazní břemeno vlastně kladeno na dítě samotné. Protože se tam uvádí, že pokud si dítě přeje, tak může být umístěno nebo pobývat s svým starším manželem. A pokud je nějaké podezření na nucený snětek, tak neexistuje povinnost oznámit to sociální službě. Stejně tak není uveden žádný úřad, na který by se to dítě mohlo obrátit, ale migrační úřad nemá žádnou povinnost takovému dítěti pomáhat. A my jsme teď eh, sepsali velmi jasně formulované stanovisko a doufáme, že migrační úřad ve Švédsku to ve své další praxi zohlední. Jako ombudsman pro práva dítěte ve Švédsku se musím ptát, proč eh, vytváříme tak velké břemeno pro dítě v těchto situacích a proč zodpovědnost jednat nebo souhlasit nebo vyslovit názor eh, na tento snětek nebo i požadovat pomoc je něco, co musí provést eh, ten dětský uprchlík. Zatímco děti, eh, které mají právo pobývat ve Švédsku, to tak dělat nemusí. Já jsem toho názoru, že nemůžeme pokračovat v takto dvojím posuzování. Máme tady Jednak na jedné straně děti, které to právo pobytu mají, potom jsou tady děti, které žádají eh, ve Švédsku o azyl a my eh, eh, jsme chtěli vyslat jasné sdělení, že děti v těchto dvou skupinách musí mít stejné zacházení. Já si myslím, že jak ve Švédsku, tak i v jiných evropských státech by měli mít právo na dětství bez sňatku a měli být chráněni před škodlivými dopady, které často vyplývají ze sňatku, že to znásilnění, násilí, těhotenství, Eh, předčasný odchod ze školy a tak dále. A naše legislativy a naše, naše legislativa, naše orgány by měly nabídnout všem stejnou míru ochrany a samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Grazie. Grazie per... Děkuji za tento příspěvek. Děkuji za to, že jste se s námi podělili se svými zkušenostmi a přednesl veškeré podněty, které nám jistě budou velice prospěšné pro naši budoucí práci a není zástupce výkonný řešitel organizace Děvčata ne manželky, Girls Not Brides, paní Lakšmi Sundarem, která bude hovořit o celé řadě výzv, výzev, kterým dívčata čelí, zejména v situacích krize, humanitární krize, nucená stěhování, Paní Sundarem nám představí několik velice praktických nástrojů, které jistě budou prospěšné pro nás, pro všechny. Prosím, máte slovo opět na 10 minut. Thank you very much for the... Děkuji vám za pozvání Už jsme si zde eh, vyslechli spoustu čísel a příběhů eh, o dívkách tady v Evropské unii, takže jsem chtěla začít eh, jedním příspěchem, příběhem z vnějšku EU. Lakshmi Sagarham má stejné jméno jako já, ale čelí situaci, které já jsem čelit nemusela. Eh, ona se šťastně provdala, když jí byl rok a nevěděla o tom. Když se stala týnežem, eh, tak jí rodina oznámila, že je eh, na čase odejít ze školy a no, přestěhovat se do domácnosti svého manžela, kterému, kterého neznala, nikdy se s ním nesetkala a tak dále. Lakšmi je mimořádná a mladá dívka. Udělala něco odvážného s pomocí z kvělé organizace, která se jmenuje Sarty Trust, se obrátila na soud a požádala o zrušení toho manželství. Byl to jeden z případů, z prvních případů eh, svého typu v Indii. Podařilo se jí eh, ten snětek nechat zrušit a potom se z ní stala aktivistka eh, já si myslím, že je třeba eh, neustále připomínat tyto příběhy a pamatovat, že je naší společnou povinností, ať už tady v Evropské unii nebo v zahraničí, eh, postarat se o to, aby dívky jako Lakšmi se nedostávaly do takto obtížných situací eh, sami. A abychom se nakonec dostali do situace, kdy sestry a dcery Lakšmi budou vyrůstat ve světě, kde už nebudou sňatky s dětmi Lakšmi není eh, sama. Jedna ze čtyř dívek eh, na světě je provdána eh, jako dítě. V Africe a subsaharské a Jižní Asii je to nejčastější, ale děje se to všude ve světě. Brazílii, Mexiku, v Indonésii, na Filipínách a v Iránu například, v těch, z těch velkých zemí. Už jsme tady slyšeli eh, o tom, proč to eh, řešit. Eh, řešit sňatky s dětmi je to hrubé porušení lidských práv. Musíme pamatovat na to, že to přibližuje jiné rozvojové snahy, které nám leží na srdci. Jak řešit umrtnost matek, jak udržet každé dítě ve škole, jak se zbavit HIV a AIDS, jak se zbavit násilí na ženách, když sňatky s dětmi zhorší všechny tyto problémy. Když vyřešíme sňatky s dětmi, tak eh, eh, se dostaneme eh, do východiska, kde budeme moci řešit celou řadu dalších otázek, které nám jako globálnímu společenství leží na srdci. Také víme, že můžeme ten cyklus přerušit v rámci jedné generace. I když je to tvrdé, tak není snadné to zastavit. Víme ale, když, že když dívky dostanou zprávku příležitost, můžou chodit do školy, když můžou naplnit svůj potenciál, tak udělají všechno, co je v jejich moci aby se postarali eh, o to, aby jejich dcery už eh, nebyly nuceně provdány. A to může změnit tuto eh, praxi jednou provždy. Už, jsme, slyš, už jsme se slyšeli o tom, proč vlastně dochází ke sňatkům s dětmi. Chci zdůraznit důležitost nerovnosti pohlaví. Dívky jsou provdávány, protože jsou vnímány za méně cené oproti chlapcům chudoba, nedostatek jiných eh, možností, eh, tradice, to jsou faktory podporující sňatky s dětmi. Eh, zdá se, že ty narůstají také v rámci humanitárního kontextu. To bylo eh, velice eh, silné v rámci eh, syrských uprchlických táborů v Libanonu a v Jordánsku. Tam došlo k nárůstu ze 13% dívek na nějakých 30% dívek, dokonce až 50% dívek. Některé zprávy ukazují, že je provdáno v těchto táborech. Řada z toho je eh, proto, že eh, rodiny vnímají eh, snětek jako způsob ochrany dítěte, aniž by si uvědomovali, jak obrovskému násilí dítě jejich čelí, když musí mít brzo děti a když je vydáno na pospasému manželovi a příbuzným. My jsme se pokusili uh, Eh, popsat, co eh, obnáší skoncování se snědky s dětmi. Někteří kolegové už tady popisovali ty strategie, ale eh, v rámci naší organizace jsme spojili 150 partnerů, včetně státních úřadů, dárců a jiných. A zamysleli jsme se nad tím, jak udělat prevenci snědku s dětmi a podporu, podpořit ty provdané děti. Za prvé, přímá práce s dívkami tak, aby mohli eh, vykonávat svá práva. Je to eh, právo s eh, rodinou, s obcí, s chlapci, tak, aby se změnily sociální normy, aby bylo jasné, že manželství není jediná varianta. Potom jde o to postarat se o to, aby ty právní služby byly k dispozici jak pro provdané, tak pro neprovdané dívky a postarat se také o to, aby tady byla určitá podpůrná politika právní rámec, eh, které budou podporovat všechny tyhle další kroky. Došlo k zásadnímu pokroku v posledních několika letech od začátku eh, existence naší organizace se o tom téměř nemluvilo a teď už eh, je eh, cíl ukončit sňatky s dětmi do roku 2030 v cílích trvalé udržitelného rozvoje. V OSN se snaží v Národě pro lidská práva, Africká unie, jeho azijská asociace pro regionální spolupráci je tady více než 14 národních strategií v jednotlivých zemích kolega Armetu určitě bude hovořit o, o programu UN, eh, UNICEFu, UN, UNHP, ale je to třeba udělat ještě eh, více. Evropská unie tady eh, musí se hrát nesmírně důležitou roli evropští poslanci. Takže jedna z věcí, které jsme vytvořili, byl tady soubor nástrojů o tom, jak zákonodárci mohou přispět k boji se sňatky s dětmi. Je to soubor, který eh, eh, se používá v zemích, kde se synchronizmy hodně vyskytují, i v zemích, kde ne, tak kde jsou to spíš dárci. Ale eh, rádi vám na to pošleme odkaz. Evropská unie je samozřejmě nesmírně důležitý dárce a politická síle a může jasně podpořit ukončení sňatku s dětmi může eh, to eh, z toho udělat ne eh, už jako okrajové téma, ale prostě téma běžného diskurzu. Je třeba navýšit investice do programu na ukončení sňatku s dětmi, začlenit to téma do souvisejících programů, jako je v vzdělávání, zdravotnictví, HIV a tak dále. A také humanitární reakce v rámci Evropské unie tak, aby eh, abychom se postarali o ochranu některých z, z nejzranitelnějších dívek. A také, eh, abychom implementovali opravdu SDG, zejména 5.3. Díky této práci a díky spolupráci eh, se nám podaří, aby dívky jako Lakšmi už nemuseli čelit takovýmto situacím, aby její sestry a, a dcery už nežili v takovéto eh, situaci, situaci sňatku s dětmi. Děkuji. Grazie, grazie. Importante lavoro, importante Děkuji mnohokrát. Vaše práce je velice důležitá a vaše zkušenosti budou pro nás nesmírně užitečné. Doufám, že nám dáte k dispozici kopie této brožury, abychom si ji mohli pročíst. A nyní ze Senegalu. Je zde paní Ramatu Ture z regionálního oddělení UNICEF pro západní a střední Afriku. A paní Ture je specialistická eh, na ochranu práv dítěte. Rovněž se tedy zabývá opatřeními, které mají zabránit dalším nuceným sňatkům s dětmi. Děkuji a děkuji, eh, že jsme mě jako UNICEF eh, na toto společné slyšení. Jsme velice eh, rádi za angažma EU k ukončení dětských sňatků na globální úrovni, jak ukazuje nedávné přijetí mm, těch příslušných umluv a usnesení. Eh, máme tady určitou podporu eh, z EU eh, a organizace jako Girls Not Rights jsou podobně kritické hm, k tomu, že se ty otázky neřeší a důležité je, aby tady se tomu miliony dětí vyhly. Já se teď zaměřím na to, co se děje v zemích, kde se setkání s dětmi praktikují. Ale ještě než to učiním, tak eh, vám eh, řeknu eh, příběh Afiby. S tou jsem se setkala v Nigeru minulý týden, minulý měsíc, pardon. Tam je nejvyšší výskytek sňatků s dětmi na světě. 76% dívek je tam provdáno ještě před 80, 76 ano. 24% ještě předtím, než mi je 15. Takže Afiba nebyla výjimkou byla ve druhé třídě, kdy eh, její eh, eh, šance se rozplynuly. Její otec se rozhodnul, že bude, se provdá. A když jí bylo 10, tak jej, ji provdala za 30-letého. Ona se najednou 6 let, 6 let začala být napadána svým manželem, když ji nutila Eh, její tchyně ne, mm, pracovat 20 hodin denně, musela eh, venku eh, spát, aniž by dostala jídlo. Ve 14 otěhotněla, ale kvůli komplikacím v těhotenství porodila mrtvé dítě. Bohužel, příběh Afiby je příběhem příliš mnoha dívek, zejména z regionu, kde já pracuji ze západní a střední Afriky kde čtyři dívky z deseti jsou provdány ještě před 18. rokem věku, takže teď se zaměřím na UNFPA a UNICEF, jejichž globální program eh, má vykořenit tedy sňatky s dětmi ve 12 zemích eh, Jižní Asie, Subsaharské Afriky a Středního východu eh, za značnou podporu Evropské unie. A já chci popsat, jak takovéto programy mění životy stovky tisíc, stovek tisíc dětí a potom na základě toho, co jsme zatím vyslechli, nejenom o tomto programu, ale také na, o, o tom, co se děje v jiných zemích, řeknu, co považujeme za kritické při e, řešení tedy e, sňatků dětí. Kolegové na panelu už e, víceméně popsali důsledky sňatků s dětmi. Je to ohrožení práv, zdraví, bezpečnosti, vzdělání a v budoucnosti toho dítěte. Společný program UNFPA a UNICEFu eh, je rámcem pro prosazování práv dítěte na odklad eh, sňatku eh, k řešení příslušných praktik a implementuje se ve 12 zemích. Jsou to Burkina Faso, Ghana, Niger a Sierra Leone. Etiopie, mm, Mozambik, Uganda a Zambie, pokud je o Jižní Afriku, Bangladeš, Indie a Nepál, v Jižní Asii a také Jemen na Středním východě. Důležité je, eh, že ty investice a ponaučení, která zde získáme, eh, se opakují v jiných zemích, kde eh, se také sňatky vyskytují. Role eh, rodin, eh, státních úřadů a mladých lidí je tady eh, klíčová. Je důležité podporovat ty, kteří už jsou provdáni a zabránit neprov, provdání neprovdaných. Přetrvávání sňatku s dětmi je velice důlež, je výsledkem chudoby, nedostatku eh, vzdělávacích příležitostí, hospodářských příležitostí, diskriminace proti dívkám a ženám eh, společně s restriktivními eh, genderovými pravidly. A nedostatečné povědomí o alternativách. V řadě pr- míst, kde pracujeme, jsou dívky považovány za přítěž domácnosti a, a v některých kontextech e, je e, snětek vlastně s dětmi e, považován za způsob, jak zachovat čest rodiny a zároveň ochránit dítě a zbavit se zátěže. Z těch 12 zemí, sedm z nich přijalo národní strategie k ukončení sňatku s dětmi. V minulých letech program, který eh, se týká 800 tisíc dívek, eh, oslovil 1,2 milionu eh, těch odpovědných a řešil s nimi ty genderové sociální normy. Ten program podpořil a poskytnul příslušné služby ve čtyřstech zařízeních a ve více než 7,5 tisíci školách. A Feba, ta mladá dívka, o které jsem hovořila na začátku, je i jeden z dívek podpořených z programu. Poté, co byla několik dní v nemocnici, byla rozhodnutá, že začne nový život, takže jakmile se vrátí ke svému manželovi, vrátila k manželovi, tak eh, poté eh, zasadila eh, burské oříšky, a prodávali potají na trhu. Nakonec se jí podařilo dát dohromady 10 dolarů a jednou v noci odešla, eh, nasedla na autobus a, a nasedla do vlastní, na, eh, na, no, no, no, odjela do vlastní rodiny. Eh, už se nikdy nevrátila a, a začala chodit do školy, byla jí poskytnuta psychosociální péče a také vzdělání základní dětí. 18 let je členkou ženské skupiny pro bývalé nevěsty a, a přeživší eh, domácího násilí. Mm, minulý měsíc, když jsem s ní hovořila, že, eh, tak mi říkal, že se chce stát švadlenou, a získat šicí stroj a, a šít tak aby se mohla postavit na své eh, nohy. Když ženy nemají žádné finanční zdroje, tak závisejí na mužích. Já už nikdy nechci záviset na muži ani na svém otci, ani na svém manželovi. Takže závěrem bych e, řekla třeba e, něco k tomu, co jsme se zatím e, dověděli. My, že na globální úrovni sňatky s dětmi pomalu klesají. Asi jedna ze čtyř mladých žen dnes provdaných je, za, je dítě, zatímco v 90. letech to bylo jedna ze tří. také eh, jiné statistiky klesají. Takže pokud bude eh, zachován eh, stávající tento pokrok, tak ten pokrok, tedy tak počet snědků s dětmi půjde dolů. Ale díky růstu populace v roce 2030 bude ještě pořád 230 milionů nuceně provdaných. Tak třetina eh, z podle stávajících trendů budou eh, Afričanky eh, a polovina v roce 2050. Z toho regionu, kde já pracuji, ze západní a střední Afrika, víme, že trvalé, trvalý pokles sňatku s dětmi nebude stačit k vyřešení populačního růstu. To znamená, že počet dětí tam stejně poroste. Vzhledem eh, k sociálním, a kulturním a hospodářským dopadům myslíme, že sňatky s dětmi je třeba vnímat i jako eh, zásadní porušení lidských práv, ale také i jako eh, hlavní překážku k trvalé udržitelnému rozvoji. Ukazuje se, že když se vyřeší základní příčiny sňatku s dětmi, tak ta praxe vymizí a nakonec skončí. Jak Lakšmí správně říkal, je třeba posílit eh, vzdělávání eh, zdravotnictví eh, a systém spravedlnosti. Tam, kde se to praktikuje, už to nesmí být považováno za nejlepší variantu pro rodiny. To lze dosáhnout jedině díky multisektorovému přístupu a rozšířenému partnerství mezi celou řadou aktérů, eh, včetně eh, úřadů, mezinárodních organizací, občanské společnosti a obcí. Pokud eh, jsou sňatky s dětmi dominantní sociální normou, tak je důležité také hovořit s rodinami, s komunitami, včetně náboženských komunit, například náboženských vůdců a tradičních vůdců. Každá dívka, stejně Afiba, jako myslíme, si zasluhuje spravedlivou šanci ve svém životě. Grazie, grazie per... Děkuji vám za vaše vystoupení. A nyní bych chtěl na pět minut dát slovo Markovi Giacominimu, který je zástupcem generálního ředitele pro lidská práva, globální a multilaterální otázky v Evropské službě pro vnější činnost. Děkuji. Já bych eh, pouze chtěl eh, zopakovat to, co už tady bylo řečeno eh, o otázce snědku s dětmi. Je to porušení lidských práv, ale je to součástí komplexnějšího problému diskriminace žen a dívek, takže musíme mít eh, komplexní strategii na zlepšení přístupu ke vzdělávání, na změní eh, společenských stereotypů a postojů. Evropská unie se zavázala chránit děti před touto škodlivou praktikou a eh, si by zintenzivnit úsilí, aby se zabránila nuceným a předčasným sňatkům. Eh, máme také dlouhodobé programy, které by měly zlepšit přístup dětí k justici, k eh, sociálním službám, zlepšit například jejich přístup ke vzdělávání, ke zdravotnictví, zajistit jim čistou vodu a chránit je před hladem. Musíte si také uvědomit, že snadek <clears throat> s dětmi byl označen za jednu z priority v akčním plánu pro lidská práva do roku 2020. Je to také v genderovém akčním plánu na stejné období. Pokyny o diskriminaci žen a dívek z roku 2008 a další revidované pokyny, které byly přijaty tento rok v březnu, jasně ukazují na to, že Evropská unie považuje toto téma za velkou prioritu. Znamená, jde o to, jak evropské instituce a členské státy mohou vytvořit systém, který posílí ochranu eh, se všemi nezbytnými strukturami, opatřeními a orgány, které by měly zajistit ochranu všech dětí. Konkrétním příkladem opatření v té operační části těchto pokynů je výzva k partnerským eh, státům, aby přijali omluvu o právech eh, dítěte a aby se provedli čendrovou eh, analýzu postavení dětí v zemi. Na politické úrovni Evropská unie vznáší téma sňatků s dětmi s partnerskými státy, kde se tento jev eh, vyskytuje. Nedávno to byl Pakistan, Bangladeš, Nigérie, Gruzie, kde je jedna z největších měrů zavírání těchto sňatků v Evropě, ale také v Azerbajdžánu. Asi 50 našich eh, delegací ve světě přejalo e, toto téma za svou prioritu. Samozřejmě, že přispíváme také prostřednictvím našich nástrojů rozvojové spolupráce. Evropská unie přispěla programem eh, ve výši 6 milionů, aby pomohla globálně s eh, aktivitami, které by měly vést ke skončení se sňatkem s dětmi. Zaměřuje se na to na 12 zemí a zejména na přístup ke vzdělávání, na přístup k justici, posilování postavení eh, žen a dívek a tak dále. Ty státy jsou Burkina Faso, Bangladeš, Etiopie, Ghana, Indie, Nepál, Niger, Mozambik, eh, Sierra Leone, Uganda, Jemen a Zambie. A ještě poslední věc, eh, kterou jsem chtěl zdůraznit, je agenda 2030, která nabízí velkou příležitost, jak dosáhnout pokroku v oblasti rovnosti mezi pohlavími, jdeme na ten bod 5.3, eh, o kterém tady už byla řeč, a který hovoří o eliminaci všech škodlivých praktik, eh, jako je naznačování ženských pohlavních orgánů, eh, nucené sňatky a také to bod 6.2, který volá po ukončení všech forem násilí na dětech. A na závěr eh, bych se chtěl ještě podělit o tři klíčová sdělení, a sice, že eh, snětek s dětmi představuje diskriminaci porušení lidských práv, dále eh, ukončení této praxe se bude vyžadovat, aby ženy a dívky měly, mohly být vyslyšeny na všech úrovních společnosti, aby se mohly aktivně podílet na všech rozhodnutích, která mají vliv na jejich život. A za třetí, muži musí také přijmout plnou zodpovědnost za tyto diskriminační normy a genderové stereotypy ve společnosti a měli by se přihlásit k hodnotám jako diskriminace a e, nenásilí. A samozřejmě vzdělávání je asi nejdůležitější kanál, který e, může dosáhnout e, této změny ve společnosti. Uh, Já vám děkuji, pane Giacomini, za vaši prezentaci. A teď eh, se ptám eh, eh, kolegů, jestli chce, chtějí vystoupit v debatě s našimi řečníky. A jako první má slovo paní Koraca Bild. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji našim expertům. Ty příběhy, které jsme od vás slyšeli, jakože příběhy našich milionů dalších, jsou velmi dojemné. A já vás si o tom, že Eh, jako spolupředsedkyně interskupiny v Evropském parlamentu pro práva žen a jako zpravodajka k eh, oblasti zneužívání dětí udělám eh, všechno pro to, abychom aplikovali politiku nulové tolerance k těmto jevům. Jsem velmi ráda, že ten akční plán z roku 2015 se teď začíná uvádět do praxe a Myslím si, že bychom měli dělat mnohem eh, více. Měli bychom využít náš ekonomický vliv eh, v těch zmíněných státech. Byla tady řeč o Nigeru například, ale i se to týká dalších zemí, kde bychom měli jednak eh, pomoci obětem, i to současné takzvané robíkové pravidlo mm, ze strany Spojených států znamená, že bychom měli zintenzivnit naše úsilí a zaplnit tyto mezery eh, ve financování na oblast sexuálního a reproduktivního zdraví žen, protože jde o zdraví, jde o ochuzení dítěte, o dětství, o to, že nemůže chodit do školy a potom nemůže eh, vést plnohodnotný život eh, v dospělém věku. A stejně tak je také důležité, abychom iniciovali změny zákonů v těch zemích, ale i v EU, abychom podpořili eh, justiční systém, abychom také pomohli s budováním kapacit, eh, odbornou přípravou školením a nabídli další pomoc obětem. 8. března jsme tady také měli návštěvu eh, vítězek Sacharovy ceny. Byly to dívky, které přežily věznění a mučení islámského státu, byly znásilňovány, byly drženy v otroctví, byly vlastně dány jako jakási cena za eh, spáchané zločiny a to bychom také měli být na paměti, že dochází k podobným eh, příběhům. Ale stejně tak jde i o rodiče, kteří jsou zoufalí, kteří když jsou v uprchlických táborech, kteří si myslí, že těm dětem zajišťují dobré životní podmínky a e, víme také, že někdy dochází pod zástěrkou toho sňatku k obchodování s dětmi. A děkuji ještě za to, že jste hovořil o švédské situaci, také za to, že se zúčastníte do slyšení o migraci dětí. Já souhlasím s tím, že by Eh, děti, dětem nemělo být měřeno dvojím eh, metrem, že by děti v jakémkoliv postavení měly mít stejná práva a stejné zacházení. Ve Švédsku, jak víte, byl přijat zákon, který eh, říká, že snětek uzavřený pod věkem 18 let je nelegální. A to je velmi důležitý krok ku předu. Myslím, že je to praxe, která eh, by se mohla zavést jinde v Evropě a jinde na světě. A ještě bych se v krátkosti chtěla zmínit o istambulské úmluvě, kde eh, je snětek s dětmi považován za trestný čin. Eh, jsou ještě státy, které to neratifikovaly nebo neimplementovaly. Chtěla bych je vyzvat k tomu, aby tak učinili. A musím také říci, že se mě velmi to, co jste říkala že eh, paní Sondara, že jde hlavně o to, že to jsou ženy nebo dívky a o to jde také v této umluvě. Jsou to trestné činy, které jsou spáchány právě proto, že jde o dívky a ženy. A říkám to také proto, že kolikrát ta příliš genderově zaměřená ideologie nám neumožňuje podniknout ty příslušné kroky k tomu, abychom těmto věcem zabránili. Konkrétně také, co jsme dělali eh, my na naší interskupině pro genderová práva. Například eh, jsme iniciovali změny směrnici o přijímání a také nařízení Dublin, abychom zajistili, že nezletělá osoba byla vždycky považována za součást své původní rodiny, i když dorazí k nám do Evropy jako e, eh, sezdaná tím pádem se neuzná eh, ten nucený snětek. A stejně tak jde o to, aby dívky měly eh, právní statut, který je nezávislý na eh, tom manželovi. To požaduje i Istanbulská umluva. A ještě bych na závěr chtěl říci, že náboženství, tradice a kultura nikdy nemohou být chápány jako záminka k tomu, aby se páchla trestná ženoch na, dí, na dívkách a na ženách. Měli tedy bojovat proti těm společenským stereotypům, těm činům, které jsou spáchány ze e, cti. A já vás chci ujistit o tom, že my ve všech těch e, legislativních změnách, o které usilujeme, budeme v oblasti eh, migrace a azylu, budeme trvat na nulové toleranci těchto jevů a se k nám přidají e, zástupci všech politických skupin. Děkuji, paní Korece Bild paní Ajuto. Sí, grazie, prezidente. Ringrat. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také za to, že jsme zorganizovali tuto velice důležitou rozpravu. To téma je velice aktuální, velmi naléhavé a velmi zásadní. A právě ve výboru pro práva žen O tomto tématu často hovoříme. V loňském roce jsme měli ústní otázku, kterou jsme předložili komisi k tomuto tématu, ale to nestačí. Právě je problém migrace je e, samozřejmě obrovským problémem, kdy se členské státy dostávají do téměř neúnosné situace to jsou skutečná dramata, ke kterým dochází v různých zemích. Ale my musíme vidět situaci jasně a jako Evropský parlament musíme jednat mnohem odvážněji než doposud. Proto si myslím, že návrh usnesení bude dostatečně podpořen. V návrhu usnesení máme zachyceno přesně vše to, co je důležité. Jasně tam kritizujeme a stavíme na pranýř veškeré takovéto praktiky. Podle mne byl Evropský parlament měl postupovat tak, že zaujme zcela jasné stanovisko, jasný postoj k tomuto strašlivému porušování lidských práv. Musíme ho takto nazvat a takto se k, k tomuto fenoménu stavět. Je třeba to vidět jako závažné porušování lidských práv. Samozřejmě Týká se to také socioekonomických aspektů, které se netýkají v první řadě našich zemí, ale spíše třetích zemí. Ovšem Uvědomme si jedno, tyto děti trpí, trpí strašlivým způsobem a ten problém předává z generace na generaci, z matek na děti. A pokud nebudeme jednat nyní, tak tato situace přetrvá ještě celá desetiletí. Celá desetiletí budou další dívky trpět. Proto je tedy jako první krok důležité hovořit o tomto problému a doufám, že Evropský parlament tady vyzná poněkud více barvu, co se týče toho problému, bude se tomu věnovat a e, je nezbytně důležité, abychom dobře i spolupracovali s mezinárodními organizacemi, s UNICEFem a s dalšími, tak abychom nakonec byli schopni nalézat vhodná řešení řešení k efektivnímu protírání tohoto problému. Děkuji. Děkuji paní Ajuto jako další. Paní Garcia Pérez, děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se účastní tohoto slyšení a kteří nám pomáhají. Děkuji tedy poslancům, také našim hostům. A my jako poslanci jsme nyní nuceni toto vše realizovat. E, vzít si k srdci vaše starosti a využít je proto, abychom vytvářeli nějaké efektivní nástroje. A to, jak vy nám sem přinášíte perspektivu těch, kteří se tímto problémem zabývají přímo na místě. A my v Evropském parlamentu se zabýváme otázkou eh, tohoto problému z perspektivy různých výborů. Z perspektivy výboru pro práva žen a veškerých dalších výborů, které se týkají, které se zabývají, promiňte, právami a také bojem proti nerovnostem mezi pohlaví, mezi genderovou nerovnováhou. Nucené sňatky dětí, k tomu velice patří také problematika násilí a proto bych ráda vám velice poděkovala za vaši práci, kterou odvádíte. Prevence. Prevence je zásadní věc. Jak tedy provádět prevenci nucených sňatků malých a eh, mladých dívek? Myslím si, že vše, co jste nám sdělili, vše, co jste vše, o čem jste nás informovali, je, myslím, velice podnětné a my bychom měli využít veškerých vašich zkušeností a vyvinout skutečná politická opatření pro oblast naší zahraniční politiky a politiky rozvoje, která by řešila prioritně tuto otázku nerovnosti pohlaví, dodržování lidských práv, genderová problematika a zejména tedy práva žen. Je třeba, aby veškeré tyto problémy byly naprosto zhodněny, zohledněny ve, veškeré, ve všech typech naší rozvojové politiky a zahraniční politiky. Děkuji vám mnohokrát za příběhy, které jste nám zde vyprávěli, zejména za příběh Lakšmi. Děkuji vám ještě jednou mnohokrát za to, že jste přišli mezi nás. Děkuji vám za vaši práci a prosím, pokud budete mít pocit, že je třeba nás o něčem informovat, neváhejte. Vaše zkušenosti a vaše informace jsou velice důležité. Eh, děkuji, já bych eh, chtěl hovořit v podobném duchu. Děkuji za, ta, za ty prezentace, které jsme tady neslyšeli. A děkuji také za ty údaje, které jste nám poskytli, protože tady můžeme konkrétně vidět, tam, kde máme tedy, jaká je situace. Všichni více méně tušíme, co se asi děje v těch různých zemích, o kterých tady byla řeč. A já bych chtěl také eh, na tomto místě odsoudit evropskou pokryteckost přestože Evropská unie asi toho dělá eh, hodně, ale nedělá dost eh, s nápravou. A já si myslím, že bychom měli se zaměřit i na prevenci. A právě eh, to je evidentní, když hovoříme o tom, že je to skutečná pohroma, že časný snětek má velmi škodlivý vliv, ale nestačí jenom se zaměřit na vzdělávání obyvatel teď tady jsou zastoupeny prakticky všechny politické skupiny, kdy přestaneme hovořit pokrytecky o tom, že když se uzavírají ty eh, smlouvy o partnerství obchodu nebo o spolupráci se celou řadou třetích zemí, o nich tady byla řeč, a pokaždé, eh, kdy se tam eh, stanovují sociální kritéria nebo společenská kritéria o tom, že se zakáže snětek s dětmi a tak dále, tak oni nám říkají, ne, to je protekcionismus. Eh, a že eh, tedy ekonomická stránka věci má naprostou přednost před ochranou dětí. Já si myslím, že eh, nám by mělo jít hlavně o tu ochranu, neměli bychom jenom překládat různá doporučení, když to je důležité, přesně jako to usnesení, které se teď právě připravuje, ale je potřeba, aby potom na základě usnesení vznikl legislativní text, aby vznikla povinnost jasné pravidlo, které bude zavazovat tyto státy k tomu, aby přijali své vlastní zákony a zavedli zákaz eh, eh, těchto sňatků. Pokud ne, tak jsme pokrytci a ve skutečnosti eh, nám to nějak zvlášť nepomůže. Podívejte se na tu debatu, kterou jsme tady vedli o právech nezletilých v Demokratické republice Kongo. To je neuvěřitelné že ještě pořád hovoříme o tom, že děčtí vojáci, eh, že o tom nemáme údaje. A to hlasování které vyhráli jenom o dva hlasy, protože spousta lidí říkala, že ekonomicky by nás to poškodilo. Takže já bych chtěl vyzvat k tomu, aby eh, práva dětí se nestávaly eh, eh, něčím, co je podřízeno ekonomickým ukazatelům. Ale každopádně vám chci ještě poděkovat za vaši práci. Děkuji, pane A paní presidenta. Děkuji mnohokrát. Nejdříve bych chtěla poděkovat vám všem za vaši práci. Bohužel jsem nebyla na slyšení od samého počátku, ale přesto bych ráda ještě připomněla, že případ Bangladeše je v tomto hledu také velice závažný. Naše naléhavé usnesení z minulého týdne z našeho plenárního zasedání je příkladem, jak můžeme efektivně jednat. Říkám to také proto, že třeba bychom se zasazovali o to, aby došlo ke konkrétním změnám v zákonech právě v těch zemích, kde je eh, vysoký počet eh, sňatků dětí. Nesmí to ovšem být v rozporem s naší vlastní legislativou zcela naopak. Musíme se snažit o to, aby případy jako Bangladeš, kde byl připravován zákaz sňatků s dětmi, tedy se všemi, kteří jsou mladší 18 let, v situaci, kdy tam je velice vysoká míra takovýchto sňatků, ten zákon byl připravován a zdá se, že nebude dokončen, takže tady je třeba, abychom dbali také o to, aby nedošlo k si vývoji směrem do minulosti v takovýchto zemích. Aby Bangladeš nedělala kroky zpět ve své legislativě. Bangladeš je země, se kterou má Evropská unie dobré vztahy. neboť v Bangladeši skutečně došlo k tomu, že tam byl před nedávnem přijat zákon, který znamená krok zpět oproti původní legislativě. A v konečném důsledku to vede k tomu, že například těhotná děvčata, které jsou mladší 18 let, mají být speciálně chráněna, to se tedy hovoří, tak to se to popisuje v zákonu, ale e, vlastně o co se tam O co tam ve skutečnosti jde? O to, že se takto skrytým způsobem opět legalizují sňatky s dětmi. Je tedy třeba, abychom skutečně velice zbali na to, aby v zemích, kde již dosaženo pokroku bylo, nedocházelo k situaci, kdy se zavádí legislativa, která představuje skutečný krok zpátky. Ano, chceme podporovat demokracii v takových třetích zemích, eh, v zemích, které demokracii ještě rozvíjí, ale tady je třeba skutečně dbát na to, co se vlastně děje s našimi penězi, zajistit, aby nevznikaly v takovýchto zemích určité mezery v legislativě, které dovolují eh, takovéto praktiky. Je třeba aby naše peníze byly užívány pro dobré účely a ne pro účely, které ještě například podporují praxi nucených sňatků. Máme v rukou různé nástroje, třeba hledat, eh, jednat semknutě a odhodlaně a myslím si, že Bangladeš je jasným příkladem toho, že pokud zde budeme mít společnou vizi, vizi ohledu na lidská práva a na práva žen, že budeme schopni tuto vizi i zrealizovat. A zde je třeba že skutečně třeba mm, jak si se nevzdávat úsilí a sledovat toto téma i nadále. Děkuji. Paní González, mnohokrát děkuji a děkuji eh, vám a eh, všem eh, za to, že jste přišli po tomto nesmírně důležitém a složitém tématu. Já jsem chtěl poukázat na několik věcí. Trošku mi eh, unikl ten začátek, možná, že jsme o tom hovořili a omlouvám se, jestli mi to uniklo, ale pokud eh, jsou dívky eh, provdány za nízkého věku, tak potom mají obrovské rodiny. Nevím, jestli je tam nějaká korelace, protože po celém světě jsou kampaně k omezení počtu dětí a obecně se uznává, že je to smysluplné. A samozřejmě to má také obrovské zdravotní dopady. Samozřejmě ve velkých rodinách zejména v zemích, kde zdravotnictví není zase tak dobré. Takže o tom eh, bych se chtěl něco více dovědět. Eh, děje se něco v téhle oblasti. A potom další věc. Hovořili jste hodně o kultuře, ale zdá se, že je tady eh, konkrétní otázka o vzdělávání mužů. Prostě často se to děje, protože násilí se přijímá jako celek a tak to je ta kultura postavena. Takže možná, že je něco, co, eh, eh, na co bychom mohli eh, zamířit při vzdělávání jak žen, tak mužů. Děkuji, paní Hanebo. Ještě si chce někdo vzít slovo? Ne? Takže takže bych dala slovo jeho excelenci panu velvyslanci Mohamedu Šahdávě Husejnovi na tři minuty, ne více než tři minuty. Uh, thank you, Excellency, for giving me the floor. Já vám děkuji, uh, Vaše excelence, uh, že mi dáváte slovo, abych mohl se vyjádřit. Pokusím se za ty tři minuty. My si vážíme tohoto společného slyšení pod výboru pro lidská práva a Eh, výboru pro eh, prava žen a rovnost pohlaví k otázkám sňatku s dětmi. To je eh, otázka, která je velice důležitá pro všechny země na světě, včetně Bangladéše. Když se, když posloucháme tady řečníky nebo média, tak se zdá, že ten zákon, který byl přijat v Bangladeši, má podpořit uh, eh, eh, synthetic dětmi, ale ono to je naopak. V tomto zákonu se uh, oficiálně uh, zavedly výbory na v... úrovni vesnice, města a velkoměsta a také na národní úrovni, které mají za, zabránit sňatkům s dětmi. Ale jsou tady eh, samozřejmě výjimky. Něco takového je eh, zakázáno v eh, každé zemi, ale musíme chápat určité kulturní výjimky na omezení některých společností. Já tady dneska jsem na panelu, takže nemůžu, ale kdybych byl, tak bych vyprávěl o tom, jak generace eh, přispívají k rozvoji dané země. Když já jsem byl student na univerzitě, tak eh, můj učitel eh, mi řekl, že studoval před 45 lety. Takže teď už je to před 80 lety. A on říkal, když chtěl hovořit o s, s, s s, jinými se studentkami, tak musel prostřednictvím učitele. Nikdy neměl příležitost hovořit eh, přímo. Musel eh, se obrátit na učitele a učitel eh, musel to vyřídit a hm, ta studentka potom zareagovala. Když já jsem byl student, tak jsem uh, mohl studovat ruku v ruce s uh, ostatními studentkami. Tak no, teď o 40 let později že jsou pořád případy, kdy eh, studenti a studentky ne, že by sdíleli uh, stejný pokoj, ale uh, stejný byt uh, s několika pokoji. Čili uh, takhle uh, generace uh, přispívají k, uh, takhle se mění společnost po generacích. A my se maximálně snažíme. A tento uh, sociální vývoj přichází s hospodářským rozvojem. Před 80 lety jsme byli kolonie. Úroveň našich příjmů byla velice nízká. Potom eh, o 40 let později eh, jsme se maximálně snažili jako nezávislá eh, země řešit rozvoj a teď se rozvíjíme tak, když jsme se tady bavili s, kolegy, s některými kolegy z Evropské komise, tak eh, že za pomoc, kterou dostával Bangladeš, dřív humanitární, je už nižší, protože eh, se nám hospodářsky daří a obchodujeme. Takže když tady slyšíme, že eh, tohleto, že jsme s a to jsou výjimky, Eh, jdou ruce v ruku v ruce s obchodní pomocí, s financemi, tak se to opravdu, eh, tak se nás to týká. Naše situace, naší situaci je třeba pochopit, takže, takže výjimky, mm, výjimky nelze vnímat jako pravidlo. Pravidlo je, že do 18 let v Bangladeši se nesmíte, jsou sňatky zakázány. To je pravidlo a ten zákon, eh, který byl přijat, eh, přijat eh, k jeho prosazení. Proto máme ty výbory na úrovni vesnic, malých měst a velkých měst, také na národní úrovni. Bohužel to se do médií dostane. Jakmile eh, ten zákon bude přeložen do angličtiny, tak vám ho eh, rád poskytnu. Všem eh, poslancům Evropského parlamentu a našim kolegům v Evropské komisi. Všem. Takže vám mnohokrát děkuji a děkuji, že jsem měl možnost zde vystoupit. <clears throat> Thank you very much, Mr. Ambassador. Mnohokrát děkuji, pane Vesanče, a teď bych dal slovo panu Pancierimu. Una, prima, una brevissima replica Děkuji. Velmi stručně zareaguji na pana velvyslance, který tady hájil svou zemi a bohužel, pane velvyslanče, pokud někdo poruší zákon, měl být do vězení. A já se tam, když u vás někdo poruší zákon, který se týká manželství, co se mu stane, jaké jsou sankce, které jsou aplikovány na takovéhoto člověka. Prosím, jednejte tak, aby vaše zákony byly také implementovány a realizovány, aby se dodržovaly aby se dodržoval zákon o manželství, tak, aby dětské sňatky již nebyly výjimkami, ale aby byly mm, prostě zakázány. A měl bych ještě otázku. Ta se týká práv nezletilých. Tam je to spíše popisné než preskriptivní. E, v čem jsem se říkal, mi chyběla jistá věc, která se týká sňatku s dětmi. Rád bych věděl, jak se vaše země, země staví k tomuto problému. Jak s ním zacházíte? Já e, jistě e, věřím, že pan velvyslanec zareaguje na to, co jsem řekl. A e, vzpomeňme i na bilaterální dohody, které země jaksi podepsala, které se týkají lidských práv. To bych tady rád ještě poznamenal. Merci. Sur, sur la question de la, la conditionnalité, ce que je peux dire, c'est qu'on K té podmíněnosti, k tomu mohu říct to, že na tom pracujeme s eh, odděleními komise, které to mají na starosti. Jak víte, teď ta největší práce se eh, odvíjí v rámci SPG+. <clears throat> To je ta věc, která se to asi týká nejvíce, na které teď spolupracujeme nyní bych eh, chtěla dát slovo na několik minut eh, všem našim řečníkům, aby zareagovali a komentovali to, co tady zaznělo. Kdo eh, chce hovořit jako první? Každý z vás má dvě až tři minuty na závěrečné poznámky. Okay. Okay, Madame Um, thank you very much. Děkuji. Já bych na závěr eh, chtěla všem poděkovat eh, eh, za vaši pozornost, za vaše připomínky. Pro mě velmi pozbudivé slyšet, jakou pozornost tomu Evropský parlament věnuje, co byste mohli dělat je neustále upozorňovat na sňatky s dětmi, na další podobné praktiky v vašem dialogu s ostatními eh, státy. Je potřeba se připojit k tomu globálnímu úsilí, potřebujeme vaše angažma. My jsme v některých zemích byli svědky toho, že když eh, je dostatek politické vůle a politické angažma, tak se věci mohou dát do pohybu a to je moje hlavní sdělení. Děkuji, pan Mamberg. Děkuji ještě jednou za vaše pozvání. Ta debata byla velmi zajímavá. Já si vědomuji, že tady je hlavní důraz na ty vnější vztahy. Můj hlavní důraz jako ombudsmana pro práva dětí ve Švédsku je píše na tu naši vnitrostátní situaci. A měli bychom si vědomit, že jak ve Švédsku, tak i v jiných evropských státech musíme řešit e, situaci těch e, dětí, které eh, jsou e, jež eh, se zdáme, které k nám přicházejí z jiných zemí, někdy se na ně zapomíná. No také eh, bychom měli vyjasnit ty právní eh, záležitosti, měli bychom si jasně říci, že snětek s dětmi by neměl nikdy být akceptován. A také bychom měli zacházet se všemi dětmi stejným způsobem. A také je potřeba zdůraznit to, co už tady zaznělo, a sice, že i děti by eh, měly, dětem by mělo být nasloucháno. Kolikrát ve Švédsku jsme zažili to, že ten starší manžel mohl ehm, vystupovat v tom rozhovoru s migračním úřadem ale eh, ta dívka ne. A také jsme si uvědomili, že pokud ten rozhovor má probíhat, tak to nemůže být eh, v přítomnosti toho manžela, ale musí to být eh, v nějakém prostředí, které to umožní, kde se to dítě bude cítit bezpečně a bude mít pocit, že může svobodně vyslovit svůj názor. Neříkám, že bychom nemohli nutně pobývat, ale je potřeba vytvořit tu situaci, kdy bude umožněno Eh, tomu dítěti naslouchat. Měli bychom také eh, se vědomit, jak ta situace vypadá u nás eh, interně. Prošla Beniam David. Thank you very much. Uh, I, I will address this. Děkuji. Já bych ještě se chtěl vrátit, vrátit některým věcem, které tady zazněly. Já jsem rád, že se tady eh, otevřela ta otázka vzdělávání eh, mužů a změny kultury. I u mrzačení pohlavních orgánů eh, se kolikrát někdo obrátí na ty muže. Kolikrát ty dívky říkají, že to museli podstoupit, protože by si je nikdo nevzal. Ale muži říkají, že jim to je jedno. A nebo kolikrát dívky říkají, že to dělají proto, aby se mohly později provdat. Takže kolikrát kolem toho jsou různá tabu a proto je potřeba eh, řešit ty stereotypy v rozhovoru s muži. Já myslím, že to je ta hlavní část nebo hlavní důraz, na který bychom se měli zaměřit. A potom děkuji za to, že jste hovořil o té otázce migrace. Máme studie z různých oblastí, které poukazují na to, že i naděje na dožití eh, znamená, že musí mít děti, které kratší než můžu, znamená, že eh, musí mít děti co nejdříve. A ty věci se postupně mění a mají pozitivní eh, i dopad na počet těch snědků v různých zemích, ale neměli bychom se na to spoléhat. Někdy je to riskantní se opírat o údaje. A e, kolikrát ty údaje e, pocházejí pouze z městských oblastí a na venkově e, ten pokrok jde spíše zpátky než dopředu. A jsem také rád, že tady padla otázka o politizaci, nejenom v kontextu obchodu a toho, jak toho využít pro ochranu dětí, ale jde o to, jak se to promítá do situace v terénu. Já mám příležitost eh, cestovat do terénu. Byl jsem nedávno v jedné africké zemi, kde se hovořilo o formální registraci sňatků. A jeden z těch eh, stařešinu ve vesnici řekl, že už tam nechodíme, protože starosta požadoval po manželech, aby se na veřejnosti eh, líbali. To je něco proti našim eh, zvykům a my proto na ten městský úřad eh, nechodíme ty sňatky registrovat, protože by tam museli dělat něco, co je proti jejich eh, eh, zvyklostem. kolikrát to může vypadat jako něco eh, malicherného, ale ve skutečnosti to rozhoduje o některých důležitých věcech. A ještě jedna poznámka k tomu. Existuje jedna země, kde nejvyšší soud rozhodl o tom, že snětek s dětmi je neústavní, ale vláda se odvolala k ještě vyššímu soudu. A já jsem se ptal příslušného ministra, proč se vláda odvolala. On mi řekl, že tak udělali proto, aby to závěrečné rozhodnutí mělo vyšší platnost. To byla ta oficiální, eh, to oficiální zdůvodnění, ale jinak jsme slyšeli, že jde vlastně o to, že většina mm, těch obyvatel, kteří to dělají, eh, je právě kmen prezidenta. a tomu všemu bychom měli eh, věnovat velkou pozornost. A jsem také rád, že tady zazněla ta věc o Bangladeši, abych to řekl úplně jasně. Bangladeš eh, vstoupil do našeho výboru loni, my jsme také eh, měli velmi dobře zastoupenou delegaci na vysoké úrovně a mohli jsme konstatovat, že došlo k velkému pokroku v souladu s umluvou, prokázali velkou pohostinnost. Eh, Víme, že jsou teď ve složité situaci, ale to byla eh, otázka, eh, o které jsme dlouze hovořili a bavili jsme se o implikaci. A ještě dvě věci na závěr. Zazněla tady otázka, co je potřeba udělat v rámci institucionálních opatření a já mohu říct něco podobného, co tady zaznělo i v listopadu, když jsem tady byl, a sice jestli by Evropská unie eh, zvažuje možnost ratifikovat umluvu o právě dítěte, podobně jako to udělala u umluvy o právech osob s postižením. A ještě k institucím. Role regionálních organizací by neměla být podceňována. Já eh, trávím hodně času jak v Africké unii, tak v OSN. A jeden z těch eh, důvodů, že se nám daří dosáhnout nějakého pokroku v Africe, je to, že máme jasný postoj k jasný postoj k otázce sňatku s dětmi. I výkonná rada Evropské unie to podporuje. Ehm, to nám možně otevírat různé dveře, také podpora OSN podpora EU. Eh, e to všechno jsou věci, které vítáme a ve kterých je potřeba dále pokračovat. Některé z těch argumentů znáte, lidé kolikrát řeknou. Eh, Evropané se nám snaží jednotit vlastní ideologii, eh, se vlastní představy ale když s tím přijde někdo z té vlastní regionální úrovně, tak tím té argumenty, eh, proti těm argumentům můžeme vystoupit. A ještě několik slov na úplný konec. Paní Ture eh, tady ve své prezentaci říkala, že vzhledem k růstu obyvatel do roku 2050, když ten pokrok bude stejný, dojde k něčemu, co budeme považovat za pokrok. Je možné, že můžeme mít stejné slyšení ve stejné místnosti, možná tady budou jiní lidé, ale možná, že dospějeme ke stejným závěrům a ke stejným doporučením, protože nebudeme nebo dosahovat dostatečného pokroku. A já bych také kolegům chtěl eh, eh, říci, že bychom to neměli počítat v letech. Měli bychom postarat o to, aby ten pokrok přišel co nejdříve na všech možných úrovních. Já osobně bych byl rád, kdyby Afrika byla vhodné prostředí pro děti, aby v něm mohly vyrůstat bez problémů. Thank you. And now Mrs. Mnohokrát děkuji a teď eh, paní Lakšmi. Děkuji vám. Já jsem si myslel, eh, že bych eh, zareagoval na několik těch věcí, které zazněly a navážu na předřečníka. Zejména vzhledem k tomu, jestli ty děti, které se provdají v brzy, tak jestli mají více dětí. Podívejte se, pokud je nějaká malá dívka provraná, tak eh, ona je eh, pod tlakem, aby ukázala svoji plodnost a často, aby to udělala. Takže často to tak opravdu je. Nemám eh, aktuální statistiky, ale podle těch starších asi 90% těhotenství v rozvojem světě je v kontextu manželství, takže tyhle dvě věci jsou navzájem eh, provázané. Samozřejmě někdo eh, také mohl těhotnět a okamžitě se provdat, ale mm, spíš eh, tady jde o to, abychom řešili ta sexuálně reproduktivní práva těchto dívek. Potom se zde hovořilo o změnách sociálních norem. Já bych tady chtěla zdůraznit tu klíčovou úlohu, občanské společnosti mm, mm, při eh, řešení eh, tedy eh, sňatků s dětmi. My jsme tady globální organizace, takže o tom asi budu hovořit bez překvapení. Někteří naši pracovníci byli, pracovnice byly dětské nevěsty, nebo nevěsti v dětství, nebo je znali. A oni eh, dobře věděli, že pokud je tady eh, soudce, který eh, nutí děti, aby se líbali ještě předtím, než se provdají, tak že je to nevhodné. A, a tyto organizace občanské společnosti jsou často vynechávány z té oficiální reakce. Ale ono je důležité zamýšlet se nad jejich podporou. Jsou často malé, jsou to jeden, dva, tři lidé, kteří pracují v nějakém malém společenství, ale je třeba je uznávat, uznávat jejich práci a také finančně podpořit. Jsou to skupiny, které dělají inovativní programy, jako jeden z našich členů. Například eh, spojuje skupiny mužů o k debatě o tom, co to znamená maskulinita, co to znamená pro ně. Opravdu, jestli eh, se chtějí provdat za ty malé holky, jestli tohle si slibují od života. Jiní si eh, spojují eh, celé společenství. Jaký je dopad eh, sňatku s dětmi na celou jejich obec. A teď vidíme, že stovky obcí se rozhodly něco takového zakázat. Takže aktivity těchto organizací mohou opravdu mít impozantní dopad na řešení těch složitých otázek, které nikdy nevyřešíme povoláním externího experta nebo eh, dárce. Děkuji. A teď pan Čakomíny. Děkuji. Já jsem pouze na závěr chtěl říci, že předčasně nucený snětek jsou naprosto jasně pro nás velmi vážná porušení lidských práv, práv eh, žen, práv dítěte a Měli bychom tedy využít všechny naše možnosti pro to, abychom eh, tomu zabránili a skončili s tím. Eh, ve veškerém našem dialogu se třetími státy o tom pravidelně hovoříme. Je to priorita v naší strategii a v každém důsledku, a to už tady také bylo řečeno, je to také Eh, pro nás eh, potřeba na to upozorňovat eh, a prosazovat rovnost pohlaví nejenom u mužů a u žen, ale i u chlapců a dívek, aby se to promítlo i do té nastupující generace a aby tento jev tedy konečně zmizel. Děkuji vám. Já bych chtěl poděkovat všem řečníkům a všem členům našich výborů za jejich účast. Získali jsme velmi užitečné informace, které nám eh, umožní přicházet s novými iniciativami a opatřeními. A to jak v našich vnějších vztazích, tak i v našich eh, interních vztazích. A teď má slovo pan Pancery. Ještě eh, pár minut chtěl bych poděkovat našim hostům, našim řečníkům a myslím, že bychom mohli na závěr říci, že snědky s dětmi Eh, se stávají proto, že někteří lidé mají pocit, že mají právo vstupovat do sňatku s dětmi. Víme, že eh, parlament se o tuto otázku velmi zajímá, protože by to nemuselo vždycky tak vypadat. A v posledních letech eh, přechází z návrhy zákonů a iniciativ, které směřují k naplnění práv dítěte. Eh, a zejména dívek, zajištění důstojnosti, na možnost svobodné volby v jejich eh, životě a je to ten eh, správný důvod, no, ten hlavní důvod, proč jsme také uspořádali toto slyšení a je to také zdůvodnění naší práce, našich cílů a já jsem Velmi rád, že jsme tady také eh, slyšeli o tom, že za 30 let eh, by se mohlo stát, že tady ještě pořád budeme tyto věci řešit, ale já doufám, že tomu tak nebude a že se situace zlepší. A ještě jednou vám děkuji za tuto skvělou příležitost o tomto problému diskutovat. Eh, Vážení kolegové, nyní žádám členky FAM, aby přešli na Jan 6Q, do Jan 6Q2 na hlasování a koordinátory.